Můžeme zahájit naše dnešní zasedání a prvním pořadem na bodu jednání je prohlášení komise o boji Evropské unie proti HIV AIDS v celosvětovém měřítku. Chtěla bych připomenout, že eh, po podle prohlášení nebo po prohlášení komise tady budou mít slovo řečníci ve jménu skupin a nebudeme mít eh, catch the eye. Chtěla bych požádat pana Daliho, aby si vzal slovo za komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice potěšen, že mohu být dnes mezi vámi. U příležitosti eh, dne HIV AIDS bych chtěl poblahopřát Evropskému parlamentu k reakci eh, na, HIV, na usnesení o HIV AIDS, kterou přijmete dnes později. Komise plně sdíla, sdílí vaše obavy a vaši angažovanost ve snaze zlepšit život lidí s HIV a AIDS, AIDS eh, ve světě a v Evropě. Toto je velmi důležitý politický signál, který zdůrazňuje, že 30 let po epidemii HIV a IEC potřebuje ehm, naléhavé kroky. 25 ehm, tisíc lidí se eh, tento rok eh, nakazilo a, a ehm, v blízkém sousedství eh, bylo také oznámeno mnoho takových případů komise. Chce tady nastolit univerzální přístup k péči a léčbě a AIDS, AIDS a HIV. Chtěl bych vás ujistit, že boj e, proti HIV AIDS zůstává e, stále na prioritním místě v naší agendě. Měli jsme tady strategii akční plán e, proti AIDS a HIV v Evropské unii a v sousedních zemích. Od té doby komise podpořila celou řadu takových iniciativ, aby podpořila členských, členské státy a zúčastněné strany prostřednictvím eh, tedy pro vytváření, při vytváření pra, eh, zdravotních programů a prevence. Eh, prevence a přístup k léčbě a péči, potírání diskriminace, to jsou klíčové prvky naší reakce na, na HIV a AIDS. Komise také posílá mechanismy pro koordinaci eh, politik a akcí v této oblasti, jako think tank HIV a AIDS a, a sociální fórum na toto téma eh, strategický plán pro potírání eh, této choroby je velice cenný a komise bude podávat zprávu o, jeho, o jejím provádění příští rok. V této době ekonomických problémů nesmíme eh, ztratit ze zřetele eh, právě i tento problém HIV AIDS a komise i nyní, i v budoucnosti bude hrát eh, svou úlohu. Já bych u této příležitosti chtěl zdůraznit, že HIV je důležitým bodem návrhu komise pro zdravotní program komise, o kterém Evropský parlament bude brzy jednat. Děkuji a Nyní bude mít slovo paní Grostet François. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Dnes je Světový den boje proti HIV AIDS. A pro náš parlament bylo velmi důležité přijmout toto usnesení aby to byl silný signál, protože sice epidemie AIDS ustupuje, je méně viditelná, ale eh, nesmíme tomu přestat věnovat pozornost, protože pořád je to metla. Je více než 12 milionů mladých eh, ve věku 15 až 25 eh, let, kteří jsou tím zasaženi. V Evropě asi 100 tisíc mladých a proto musíme spojit všechny politické síly. Pan komisař Dali přijal akční plán proti HIV AIDS pro období do roku 2013 a je důležité, abychom v polovině období mohli se podívat, jakého pokroku bylo dosaženo. Více než 50 tisíc nových případů se objevuje každý rok v Evropské unii a v sousedních zemích. V Evropě je více než 30 eh, HIV pozitivních, kteří nevědí o své nákaze a v sousedních zemích je to dokonce 70 Jedná se tedy o závažný problém pro rozhodující politické činitele. Polovina HIV pozitivních začíná léčbu pozdě a dostává se do pokročilých stádií nemoci ještě dříve, než je jim udělána diagnoza a zahájena léčba. Nedávno bylo dokázáno, že HIV pozitivní osoba, která bere retrovirální léky po diagnoze, může o 96 snížit riziko přenosu této nemoci na někoho dalšího, pokud je tedy léčba zahájena, než se začne zdravotní stav zhoršovat. Proto je nutno, aby Evropská unie začala posilovat prevenci a vzdělávání v této oblasti. Musíme zlepšit dohled. Musíme neustále vytvářet sítě, které spojují aktéry zasahující do toho to boje proti tomuto fenoménu. A musíme také šířit nejlepší postupy. Musíme dosáhnout toho, aby byly testy velmi jednoduše přístupné a účinné. Pokud tyto testy budou rozšířeny mezi občany, myslím si, že pro každého bude jednodušší vědět, zda má či nemá mm, tuto infekci. A to je práce, kterou tedy musíme učinit, nesmíme předtím zavírat oči a musíme i nadále pokračovat v boji proti HIV AIDS. Děkuji. A teď bych ráda předala slovo paní Childers za skupinu socialistů a demokratů. Na tři minuty, prosím. Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Světový den AIDS 2011 eh, představuje 30. výročí objevení prvního případu AIDS v roce 81. Je to příležitost pro to, abychom se sjednotili v boji proti HIV, abychom podpořili lidi, kteří s virem HIV musí žít a abychom si připomněli ty, kteří v jeho důsledku zemřeli. HIV a AIDS je velice důležité téma pro zdraví občanů Evropy. Za skupinu SAD vyzývám EU, aby implementovala strategii pro boj proti HIV AIDS v Evropské unie a v sousedících zemích. Potřebujeme silnější akce, eh, abychom redukovali nové infekce. Eh, za rok 2009 jich bylo více než 25 tisíc nových případů. Zhruba 30 lidí s HIV eh, AIDS nemají vůbec povědomí o tom, že jsou virem nakaženi. Proto potřebujeme rozšířit testování na HIV AIDS mezi nejrizikovějšími populacemi, mezi mladými lidi, homosexuálními muži, eh, lidmi užívajícími psychotropní látky vstřikované injekčními stříkačkami a dalšími. Eh, v letech 2009 a 2010 byl proveden v USA nový testovací program na HIV, který byl zamířen přesně na nejrizikovější skupiny populace. Testování proběhlo v celé řadě kontextů, eh, na klinikách, na klinikách pro sociálně slabé a na komunitárních centrech letech. Testování proběhlo v klinických podmínkách a bylo provedeno komunitními organizacemi jako součást eh, programu boje proti AIDS, aby se odhalily nové případy HIV. Z toho vidíme, že je důležité podporovat komunitní organizace, aby se zlepšila eh, míra odhalování nákazy HIV. Potřebujeme eh, poskytnout přístup k preventivním prostředkům a k a k prostředkům eh, léčivým pro boj proti HIV a musíme odstranit i koncept stigmatu, které často postihuje lidi, kteří žijí s virem HIV. Často jsou totiž předmětem diskriminací. Potřebujeme proto implementovat potřebnou legislativu. V roce 2010 eh, Došlo k mnoha případům toho, že lidé z HIV zažívali případ diskriminace, mimo jiné například Eh, vyloučení z rodinného kruhu, ale i vyloučení z pracovního prostředí. To indikovalo zhruba 40 respondentů eh, v eh, průzkumu. Musíme pamatovat na to, že naším nepřítelem je vir HIV, nikoliv lidé, kteří jsou jim nakaženi. Musíme národní vlády podporovat v tom, aby dále bojovali proti HIV, zejména v kontextu sexuální výchovy. Potřebujeme lidem podávat adekvátní informace, potřebujeme zajistit sexuální výchovu Musíme eh, dát k dispozici dostatečný přístup k antikoncepci, například ke kondomům. V irském kontextu musím připomenout, že zatím stále takovouto strategii nemáme. Samozřejmě participace a zapojení eh, do tohoto programu lidí, kteří jsou nakaženi a žijí s virem HIV, je naprosto zásadní jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Nakonec bych ráda poděkovala eh, s svým sponzorům, kteří spolu podepsali tuto otázku k ústnímu zodpovězení a paní Krostet, která na tomto tématu pracuje tak dlouho. Děkujeme paní Childers. A slovo není dám paní Parvanové, Alde, dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně a pane komisaři, vážení kolegové. Téměř tři roky po zahájení strategie pro potírání AIDS a HIV v Evropě a sousedních zemích musíme přiznat, že v Evropské unii zdaleka nedosahujeme cíl eh, tohoto eh, dne eh, této nákazy Eh, eh, chtěli jsme tady mít nulu, nulu eh, nákazy a dalších věcí. Musíme tady mít včasnou prevenci a také důležitý je přístup k léčbě. V některých regionech, především ve východní Evropě, je situace obzvláště závažná. Tato choroba bývá často opomíjená v politikách a je velice důležité, abychom zdůrazňovali, jak je důležité zvyšovat osvětu, šířit informace, zaměřovat se na informační politiky. Evropská unie se tomu musí i nadále věnovat. Pane komiseři, vítáme závazek komise, aby dále prováděla strategii k potírání HIV a AIDS a doufáme, že vyjasníte členským státům, že mít pouze strategii na papíře nestačí. Národní programy proti HIV a AIDS musí být efektivně prováděny. Měli bychom se podívat na realitu, zaměřit se na ty správné priority. Nemáme tady eh, prostor eh, na nějaké chybné kroky. Je potřeba zajistit, aby národní programy a strategie eh, tady propojovaly také eh, vzdělávání v oblasti reproduktivních práv a eh, zdraví v souvislosti s eh, AIDS a HIV. Na výboru Envy eh, jsme hovořili o tom, že ano, jsou tady některé křehké skupiny, ohrožené skupiny, eh, které jsou zranitelnější než ostatní a zaslouží si naši pozornost a měly by na ně být eh, zaměřeny speciální strategie. Tyto skupiny jsou také zranitelné, pokud jde o stigmatizaci, sociální vyloučení a diskriminaci na základě pozitivity HIV. A když budeme popírat existenci těchto skupin nebo když budeme odmítat hovořit o antidiskriminačních kampaních, tak budeme neúspěšní v naší kampani. A eh, já si myslím, že když se, odklo, že se všichni odkloní zde v tomto parlamentu od ideologií a podpoří eh, tyto kroky. Dnes tady máme eh, den HIV a AIDS a to je vhodný okamžik, kdy se ještě více zavázat k angažovanosti v boji proti HIV a AIDS. Děkuji a dále má slovo paní Rod Berendt, tedy má modrou kartu. Chcete, budete souhlasit s touto modrou kartou? Souhlasíte s modrou kartou paní Rod Berend? Máte slovo. Děkuji mnohokrát. Já bych se paní Parvanové chtěla zeptat, eh, souhlasila byste se mnou, ano, je pravda, že potřebujeme více peněz v evropském rozpočtu pro to, abychom zajistili programy vzdělávání, a programy o monitoringu HIV, ale souhlasila byste i s tím, že členské státy tuto nemoc zanedbávají a že v členských státech se utrácí velmi různorodé množství peněz, jak říkala paní Childers, a že je potřeba požádat komisi, aby požádala členské státy, aby nám řekli, kolik peněz tedy vlastně utrácejí na školicí vzdělávací programy, kolik utrácejí na organizaci hospiců, eh, kde se, eh, kde se ošetřují pacienti z HIV a kolik vlastně utrácejí na boj proti HIV. Bylo by dobré tato čísla dodat předsednictví co nejdříve. Souhlasila byste s tím? Uh, Paní Rodberend, je samozřejmě nutné, abychom využili veškeré prostředky, které máme, politické nebo jiné, abychom tuto strategii prováděli a aby tato strategie v reálu fungovala. Musíme využít možnost programu e-health, elektronického zdravotnictví, musíme využívat partnerství se soukromým sektorem, musíme využívat výpočetní techniku, musíme vyučít, využívat zdravotnickou techniku. Jedině toto všechno dohromady nám pomůže dosáhnout žádoucích výsledků. Protože na začátku jsme v boji s AIDS selhávali. Je potřeba zajistit transparentnost toku peněz, které se dedikují na tyto konkrétní priority a musíme se zaměřit na to, jaká je skutečná přidaná hodnota těchto peněz, tohoto rozhodovacího procesu a těchto příležitostí, protože zde v tomto parlamentu si dobře uvědomujeme veškerý lobbying směřující k prioritám, eh, které nejsou vlastně důležité pro společnost, které nejsou důležité pro eh, občany eh, Evropy, ale které jsou důležité pro ty lobbysty jako takové. Udělejme nyní, prosím, něco nyní, co bude skutečně prospěšné pro naše občany. Děkujeme, paní Parvanová. Teď bych ráda dala slovo paní Janu Kadakis za ECR. Má slovo na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes s velkým smutkem vzpomínáme na mnoha tisíce nevinných životů, eh, které postihla tato hrozná choroba. Šokující statistika nám říká, že stále nedochází k poklesu nově nakažených ani v rámci EU. To vůbec není dobrá zpráva. HIV je epidemie, která zasahuje všechny členské státy a my máme eh, absolutní zodpovědnost eh, vůči těm, kteří jsou virem HIV AIDS nakaženi. Doufám, že dnes později eh, přijme parlament usnesení o globální reakci na HIV AIDS. Toto usnesení se dívá na všechny aspekty příspěvku EU v boji proti AIDS, včetně financování výzkumu na nalezení vakcíny proti tomuto viru. Musíme se vypořádat s chorobou, která se neomezuje na nějaký stát, na žádnou rasu, na žádnou věkovou skupinu ani na jedno konkrétní pohlaví. Je to však nemoc, kterou si můžeme podřídit, zejména prostřednictvím testování a já si jsem jista, že jednoho dne se nám lék najít podaří. Dnes však musíme hlavně zvyšovat veřejné povědomí, musíme podporovat občanské skupiny v jejich práci a musíme nadále mezi sebou sdílet výzkumné výsledky. S potěšením mohu říci, že toto usnesení jde daleko správnou cestou a skupina EKR se chce připojit eh, k těm, kteří vzpomínají po celém světě na své příbuzné známé a kamarády, kteří podlehli viru AIDS. Eh, jsme připraveni s virem HIV dále bojovat a jsme připraveni zlepšovat životy těch, kteří s ním musí žít. Jsme připraveni zvýšit své závazky a své nasazení v tomto boji. Děkuji vám. Děkuji paní Jana Kudakis a teď dám slovo paní Satu Hasi za zelené. Tři minuty, prosím hyvät kollegat lämmin kiitos eh, kaikille kollegoille jotka ovat osallistuneet. Vážení kolegové, eh, chtěl bych eh, vřele poděkovat všem kolegům a kolegyním, kteří se účastnili přípravy tohoto stanoviska. Náš společný cíl je počet nákaz HIV snížit, statistiky nepodporují vývoj, eh, který by kráčel tím žádoucím směrem. Každý rok v členských státech je 10 tisíc eh, nebo 10 tisíce nových případů a eh, když zhledíme také sousední země, tak je to více než 100 tisíc případů ročně. Přitom je to nákaza, kterou bychom mohli zabránit. Víme přesně, jaké kroky by k tomu měly být podniknuty. Nejdůležitějším důvodem proto, že všechny ty kroky, kterými by mohlo být zabráněno, eh, nefungují, jsou eh, pouze určité předstírání a Viděl jsem před několika lety reklamu v televizi, kde Nelson Mandela řekl, že protože milujeme své děti, tak s nimi hovoříme o sexu. Mandela tím poukázal na to, že aby se lidé mohli chránit před eh, infekcí HIV AIDS, musí eh, být informováni o sexu a musí vědět, eh, že eh, se mohou chránit kondomy. V mé vlasti ve Finsku jsme udělali zkušenost, že sexuální osvěta ve školách a otevřená diskuze o sexu a služby a o službách, které, o sexuálních službách a o zdravotních službách jsou dobrým nástrojem k tomu, aby bylo eh, zabráněno všem těmto problémům. Tedy eh, aby se snížilo procento nákaz HIV a dalších problémů. Osvěta má tady klíčovou úlohu. Mnoho lidí už tady poukázalo na roli žen. 45 eh, nově nakažených jsou podle statistik mladé ženy mladší 25 let, což přesně eh, poukazuje na to, že tady roli hraje pohlaví a že jde o to, zda ženy mají eh, to vědomí a odvahu používat během sexuálního styku eh, prezervativy. Lidé eh, velmi často šíří tuto nákazu také proto, eh, že eh, nevědí, že jsou touto nákazou postiženi. To více než strojnásobuje počet nákaz a také nastávající matky by neměly předávat nákazu na nenarozené dítě. Důležité je, abychom zabránili diskriminaci, o tom už tady kolegové hovořili a myslím si a doufám, že vedle obecných cílů si stanovíme i zcela konkrétní cíle, jako například v rámci eh, OSN proti AIDS. Eh, Děkuji paní Satuhasi a nyní dám slovo paní Marise Matias eh, za frakci GUE. Jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně pane komisaři. Všichni jsme zde spojeni kolem usnesení, které žádá o akci. Hovoříme o dni boje proti HIV AIDS. Sdělení z roku 2009 je zásadní z důvodu, které zde už byly zmíněny. Ale vidíme, že toho ještě musíme hodně udělat. Každý rok se objeví v Evropě celá řada nových případů. Zpráva z roku 2010 hovoří o dalších 25 tisících nakažených za rok a v sousedních zemích je to dokonce 100 tisíc případů za rok. Takže si myslím, že i když situace vypadá už tak dost špatně, vidíme, že se věci mohou ještě zhoršit. Je třeba investovat do oblasti zdravotnictví a to i přes finanční a hospodářskou krizi, kterou prožíváme. Právě investice zpochybnily celou řadu důležitých prostředků, které měly být vynaloženy na boj proti HIV AIDS. A komise má důležitou roli, musí žádat členské státy, aby dodržovaly své povinnosti v této oblasti. Druhá poznámka růst diskriminace. Na to zde také upozorňují kolegové, je to ještě navíc zhoršeno hospodářskou krizí lidé přicházejí o práci, protože jsou HIV pozitivní a proto musíme dělat prevenci a zajistit eh, rovnou léčbu pro všechny bez ohledu na věk, eh, pohlaví, region, kde tyto osoby žijí. A musíme všechny tyto opatření zavést díky také podpoře komise. Děkuji, paní Matias. A teď dám slovo panu Rosimu za EFD. Vážení kolegové, usnesení je reakcí Evropské unie na boji proti HIV AIDS. Já jsem se na tom podílela. Usnesení upozorňuje na to, že každý rok je nakaženo velké množství evropských občanů a upozorňuje se na to, že téměř 30 HIV pozitivních je také postiženo žloutenkou typu C. Evropská unie musí zavést politiku informování o rizicích nákazy chorobou, která kromě toho, že vás oslabuje, tak eh, často vede i k úmrtí, ke smrti nemocného. Pozměňovací návrh, eh, který prošel ve výboru, byl příčinou změny. Je tam věta o potratu, s tou my nesouhlasíme, protože tím se oslabuje celé usnesení. My jsme žádali o oddělené usnesení o tomto pozměňovacím návrhu o potratu, abychom jej zrušili. My chceme, aby byl schválen ten původní text, protože jinak, i když je tento text důležitý pro evropské občany, především pro mladé, tak nebudeme moci hlasovat pro, ale budeme se muset zdržet hlasování. Děkuji. A nyní bych ráda dala slovo paní Doce za nezařazené minuta. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Počet lidí žijících s HIV v Velké Británii se pohybuje kolem 91,5 tisíců v roce 2010 a došlo k na, na, eh, navýšení o 5 tisíc za předchozí rok. Očekává se, že do roku 2012 to bude už 100 tisíc lidí. V mém volebním okrsku v severním Irsku žije e, eh, s HIV více lidí než kdy v minulosti. Několik lidí je nově diagnostikováno každý týden, zhruba dva. Ale čísla, která se uvolnila tento týden, ukazují nárůst o 20% s tím, že většina nových případů je diagnostikována, diagnostikována u mužů. Vzhledem k těmto číslům potvrdila VHO, že 34 milionů lidí celosvětově z HIV žijí, včetně 2,1 milionu dětí. Já jsem přesvědčena, že je to právě vzdělávání v členských státech, co je náš nejcennější nástroj v prevenci společně s včasnou diagnózou a přístupu k lékou. Toto všechno hraje zásadní roli v omezování, eh, eh, v omezování eh, růstu nákaz HIV. Lidi musíme testovat na HIV, což je často problematické vzhledem ke stigmatu a strachům a obavám asociovaných s HIV. Lidé se často dostaví na testování až e, po okamžiku, kdy měla začít jejich, jejich léčba, což zhoršuje prognózu. Pokrok v léčbě HIV za posledních 30 let je obrovský, nicméně stále e, stále nastává situace, kdy testování nevede k žádnému úspěchu. Děkuji nyní za radu, dostane slovo a Adam Frončák, eh, viceministr pro veřejné zdraví v Polsku. Prosím, děkuji vám, eh, paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu. Je mi velkou ctí zde promluvit jako úřadující předseda a představit vám stanovisko Rady Evropské unie eh, přijaté 28.11.2011. Eh, Evropská unie a členské státy zdávají hold těm, kteří zemřeli v důsledku nákazy virem HIV AIDS a vyjadřují soustrast jejich příbuzným a i těm, kteří virem HIV v současnosti trpí. Letos máme 30. výročí toho, kdy se svět dozvěděl o chorobě HIV. První případy se objevily v prosinci 1981. Následovalo 30 let boje proti této chorobě. E, zemřelo více než 30 milionů lidí a 60 milionů dětí přišlo o rodiče. Virus HIV zasáhl mnoho zemí. Odhaduje se, že 33,3 milionů lidí žijí s virem HIV v současnosti po celém světě a více než 7 tisíc nových nákaz se objeví každý den. Zejména eh, je to pak v chudších zemích. Eh, uplynulo rovněž 30 let Eh, našeho společného partnerství, dialogu a boje proti této chorobě. Dialog je stále důležitější a lidská práva, lidská důstojnost by měla neustále zůstávat v jádru našich zájmů. Díky pokroku došlo k poklesu nových nákaz HIV o 20% a téměř v, k 19% poklesu v úmrtnosti mm, v období 2004 až 2009. Došlo k úžasnému pokroku eh, v nejdůležitějších zemích, eh, konkrétně například v subsaharské, subsaharské Africe. Evropská unie je pišným přispěvatelem k těmto velkým úspěchům společně s partnery jako je UNAIDS, e VHO, a e, ostatní združení pro lidi žijící s HIV. Díky tomuto partnerství došlo k obrovskému pokroku. V roce 2010 byl příspěvek Evropské unie do globálního fondu pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií byl téměř 1,5 miliardy amerických dolarů. 53 celkových příspěvků Eh, což je tady cifra za komisi a členské státy společně. Nicméně stále další miliony lidí čekají na přístup, na efektivní a účinný přístup k eh, léčivům. Počet eh, nově nakažených je stále vyšší než počet lidí, kteří zahajují léčbu. V sedmi zemích, pět ve východní Evropě a centrální Asii, je incidence HIV vyšší o 25% za období 2001 až 2009 Díky partnerství s těmito zeměmi Evropská unie eh, činí maximum pro to, aby s touto nepřijatelnou situací bojovala. Vyzýváme pro více programů prevence a pro lepší úroveň služeb na regionálním a národním úrovni, aby se bojovalo s HIV a tento virus se eliminoval. EU hraje rozhodnou roli tím, že posiluje reakce na HIV, a reakce na měnící se kontext na Evropské unii. Nyní je výzvou před námi to, aby AIDS zůstalo vysoko na našem pořadu jednání, vysoko v našem žebříčku priorit, jak na národní, mezinárodní, tak regionální úrovni, tak abychom mohli konečně dosáhnout konce této epidemie. EU vítá e, komplexní e, přeskum postupu v tomto programu. Vzhledem k závazkům e, cílu tisíciletí. A vítáme také deklaraci o boji proti HIV AIDS. Eh, to znamená tu deklaraci, kterou eh, přijala eh, Nejvyšší rada OSN v červnu 2011. Tyto cíle nás přiblíží světu, kdy bude nákaza HIV 0, umrtnost na HIV 0, což jsou cíle, které Evropa, Evropská unie ráda podporuje. Ovšem dosažení nuly znamená zejména dosažení nulových, nulových čísel v oblasti infekcí a nulových čísel v oblasti diskriminace boji proti AIDS. Chtěl bych na tomto místě ještě jednou zopakovat závazek Evropské unie eh, ve smyslu cílu pro rok 2015, kdy chceme mít pouze 15 milionů lidí nakažených HIV, kteří budou všichni užívat retroviální eh, léčiva snížíme nákazu virem HIV o polovinu, eliminujeme přenos HIV z matky na plod a snížíme, výrazně snížíme umrtnost na AIDS v těhotenství. To jsou zásadní kroky pro boj proti AIDS. Musíme zajistit preventivní strategie, to, aby byly komplexní a aby byly vystavěny na správném porozumění lokálnímu kontextu a musí být, musí být také založeny na nejnovějších lékařských poznatcích v oblasti prevence a v oblasti nových technologií. Evropská unie eh, i nadále zvažuje zejména zranitelnost žen a dívek vůči viru HIV vzhledem k socioekonomickému i fyziologickému, eh, eh, i fyziologické situaci. HIV a AIDS je i nadále celosvětově největším, eh, eh, největším eh, největším metlou mezi ženami, které jsou které, mezi ženami v plodném věku. Musíme se posunout dále na cestě ze zlepšení situace žen, musíme se více zasadit na, za ochranu žen proti sexuálnímu násilí, proti obchodu s lidmi a sexuálnímu zneužívání. Zároveň je potřeba zejména dbát na podporování odpovědného chování, zejména mezi muži. Evropská unie podtrhuje eh, a podporuje zaměření se na nejrizikovější skupiny, to znamená na homosexuály, muže, na lidi zneužívající psychotropní látky vstřikované do žil a eh, poskytovatele sexuálních služeb a jejich klienty. Toto jsou často eh, skupiny, které jsou marginalizovány, čímž se zhoršuje přístupnost prevence a léčby HIV do těchto skupin. Tito lidé eh, mají často eh, nedostatečný přístup k programu sexuálního vzdělání, nemají dostatečnou podporu ze strany společnosti. Je nutné zajistit eh, široký přístup k těmto všem preventivním programům pro tyto rizikové skupiny, včetně poradenství, Eh, včetně kvalitních kondomů, jak pro muže, tak pro ženy, včetně kvalitních programů sexuálního vzdělání, programů pro snižování rizika a ostatní preventivní programy. Chceme-li plánovat prevenci HIV, nesmíme zapomínat ani na ostatní sexuálně přenosné choroby. To znamená žloutenka BC a tuberkulóza, to jsou ty, eh, ta první místa na tomto žebříčku. I v těchto oblastech musíme zvyšovat spolupráci a v rámci boje proti HIV se musíme zaměřit na primární služby v oblasti sexuálního vzdělávání a prevence a léčby sexuálně přenášených eh, chorob. Evropská unie si uvědomuje nutnost vyššího zapojení lidí žijící s virem HIV do procesu plánování, implementace a monitoringu preventivních a podpůrných strategií a politik. Uvědomuje jsme si zásadní roli nevládních organizací, včetně těch, eh, které jsou provozovány lidmi a komunitami eh, zasaženými HIV. Je to důležité zejména v rámci reakce na HIV na lokální úrovni. EU si váží eh, technologického postupu v oblasti rektovirálních eh, léčiv, nicméně eh, podtrhuje nerovný dost, nerovnou dostupnost těchto léků ve všech regionech. Zhruba 6,5 milionu lidí ehm, dostává retrovirální léky, nicméně v chudších zemích je 8, lidí, 8 milionů lidí, kteří by měli tyto léky získat, ale nemají k ním přístup vzhledem k nedostatku peněz. Zvyšující se dostupnost retrovirálních léků nám ukazuje, že i, i chudší země by mohly zlepšit boj proti AIDS a my se chceme zasadit pro, za lepší přístupnost těchto léků, aby se zlepšila možnost reagovat na nákazu viru AIDS. Proto je zapotřebí vyšší míra investic na národní úrovni a vyšší míra ochrany osobních práv, osobnostních práv všech našich občanů. EU vítá snížení eh, nových nákaz HIV při přenosu choroby z matky na plod. Eh, chceme se zasadit o eh, plné pokrytí této přenosnosti nemoci a chceme tím pádem eliminovat nákazu HIV plodů v dělohách svých matek a chceme také, aby všechny matky přežily v takovéto situaci, když mají porodit dítě. E, I pro mladé lidi musíme zajistit dostatečné informace a podporu v boji proti AIDS. E, takovéto informace musí být součástí naší strategie boje proti AIDS na národní, regionální a mezinárodní úrovni. Členské státy musí chránit své občany před diskriminací, stigmatizací a odnímáním jejich práv a svobod. Evropská unie také znovu opakuje svou angažovanost při odstraňování bariér pro rezidenci a vstupu do léčebného procesu pro lidi, kteří trpí HIV, například eh, diskriminaci na základě homosexuality, což v dnešní době už vůbec nepředstavuje správnou metodu boje proti této epidemii. Je potřeba i tyto zranitelné skupiny podporovat. V rámci finanční krize je nutné zpřístupnit potřebné prostředky, pro zdravotnické, propagační a léčebné aktivity. Proto zdůrazňujeme nutnost zefektivnit eh, všechny takovéto existující programy a posílit národní léčebné systémy a v, zejména v oblasti vybavení prostředky kapitálem a lidskými zdroji, tak abychom mohli efektivněji bojovat s virem HIV a efektivněji provádět prevenci proti této, této chorobě. Pouze tím, že budeme pokračovat v této práci, můžeme doufat v zajištění vysoké kvality intervencí a uzavření všech mezer, které zatím v našem systému existují. Jedině tak Evropská unie jako celek jako jednotlivé členské státy v Evropské unii mohou doufat ve snížení počtu nových infekcí, v odstranění stigmatizace, diskriminací a úmrtí souvisejících s AIDS. Děkuji vám. Děkuji, pane ministře, a nyní bych ráda požádala pana komisaře Dalího, aby se vyjádřil a především, aby pohovořil o závazcích komise, které očekáváme s velkým zájmem. Děkuji. Rád bych poděkoval všem těm, kteří se zapojili do této rozpravy. Děkujeme za velmi silný signál, který vysíláme, abychom mohli pokračovat i nadále se svým bojem proti této chorobě HIV AIDS. Tento silný signál je o to důležitější dnes, protože přijímáme v Evropské unii úsporná opatření. Spousta zdrojů, které byly dříve určeny do zdravotnictví, jsou v současné době omezovány. A je důležité, aby dnes jasně zaznělo, že snížení nákladů v rozpočtech našich zemí by mělo být bojem proti nadměrným výdajům a mrhání penězi a ne proti programům na boj proti HIV AIDS nebo programů investic do prevence. V uplynulých několika letech došlo k velkému pokroku v našem boji proti tomuto onemocnění. Nicméně pořád ještě jsme daleko od splnění cíle. To znamená dosažení nulové úrovně nových případů a umrtí spojených s AIDS a nulovou diskriminaci. Nicméně mohu říci, že komise je plně angažována a Zavazuje se, že bude pracovat na tom, aby těchto cílů bylo dosaženo. Musíme zajistit boj proti diskriminaci, protože diskriminace je velkým problémem v celé řadě evropských zemí. Musíme zajistit eh, přístup ke zdravotní péči všem těm, kteří jsou nakaženi nebo kterým hrozí nákaza touto nemocí, a to jak v Evropě, tak i mimo Evropu. Jak řekla celá řada z vás, musíme na to vynaložit velké úsilí. Musíme se zaměřit na osvětu a informování našich občanů o všem, co souvisí s onemocněním HIV AIDS. Doufám, že budeme pokračovat v naší práci. Na komisi máme reflexní skupinu, platformu proti HIV AIDS tvořenou členskými státy a snažíme se tlačit na to, abychom prosadili v našich členských státech nejlepší postupy. Abychom koordinovali své kroky, protože jsme přesvědčeni o tom, že tímto způsobem můžeme dosáhnout lepších výsledků. Děkuji. Děkuji pane komisaři, drazí kolegové, rozprava je tímto ukončena. Předsednictvo dostalo návrh usnesení a hlasovat se bude dnes v poledne.